Vždycky. Chers collègues, queridas y queridos colegas, cari colleghi, dear colleagues, please be seated. Kolegové, prosím, usaďte se. Be seated and in silence. Usaďte se v tichosti, abychom mohli obnovit naše zasedání. Řekli jsme našemu nominovanému komisaři, jemuž jsme se omluvili za tuto naprosto výjimečnou situaci, která byla nejenom nečekaná, ale naprosto neslýchaná. Vůbec nic tak podobného se nestalo v uplynulých letech. Na Tenerifu jsme měli devíti eh, hodinový výpadek elektřiny. Minule v neděli, takže já jsem samozřejmě se obával že eh, na mě uvízlo nějaké prokletí, které způsobuje tuto situaci. Ale naštěstí se to <laughs> vyřešilo eh, za kratší dobu. No, musíme za to poděkovat našim, jak... Less than half an hour. našim eh, uvaděčům tady zaměstnancům, kteří skutečně zajistili hladký přesun. Děkujeme. And pokud souhlasíte, tak byste zrovna měl odpovědět na otázku paní Brikmu. Takže dostanete minutu a pak bude ještě poslední eh, minuta pro pana komisaře. Takže prosím, máte slovo, paní Brikmu. Děkuji vám. Děkuji vám a vašim službám. A jsem ráda, že to tedy nebyla nějaká e, cenzura. Já samozřejmě si cením vaší odpovědi, ale chci e, obrátit pozornost na dva příklady. Například zatčení té ujgurské rodiny na ambasádě, belgické ambasádě v Pekingu. A v podstatě absence jakékoliv e, reakce belgické, nebo například spolupráce se sudánským režime, režimem, eh, kdy vlastně nepomohli k azylu potenciálních kandidátů na um, mučení. Chci upozornit na článek 2 smlouvy. Takže já nepochybuji o vašem proevropském angažmá, ale doufám, že budete brát eh, vážněji článek 2 obra, obranu lidských práv a individuálních svobod, jakožto budoucí komisař ve vašem angažmá, jak uvnitř, tak navenek. Pane komisaři, máte ještě minutu. Děkuji, pane předsedo. Já vám mohu, nemohu než potvrdit, že mám silné odhodlání zajistit dodržování článku 2 uvnitř Evropské unie, ale také chci, abychom byli schopni exportovat naše standardy. Nedošlo eh, tedy přímo eh, je, je to vlastně postup eh, slučování rodin a já teď potřebuji souhlas eh, belgických orgánů, abychom mohli postupovat dál a také pas, který by měl být vydán čínskými orgány, ale samozřejmě usilujeme o to, aby k tomu došlo, aby se ta rodina mohla zde sejít, tady i samozřejmě v Číně, v Xinjiangu Víte, že jsme eh, pravidelně v kontaktu a přihlížíme k lidským právem ve všech instancích, ať už je to v Ženevě nebo jinde, takže nemohu než potvrdit toto odhodlání a samozřejmě také obecně, co se týče migrační politiky, tak doufám, že budeme schopni zajistit základní práva a držet se hodnot, eh, jimiž se řídí naše politika jako celek. Děkuji. A nyní zástupce jde. A to je pan Tom van der Prosím. Van rechtsstaat. Děkuji. Děkuji. Ve vašem eh, portfoliu budete mít na starost eh, právní stát a dodržování podmínek právního státu. V roce 2004 byla umlčena opoziční strana. Eh, souviselo to se daňovou legislativou, šlo o zabránění daňovým únikům, kde šlo eh, odklánět určité finanční doky do Libie. A tehdy se do veřejnost dostaly eh, tyto informace. Byl to potom eh, proces, který trval velmi dlouho. Proč si myslíte, že občané v Evropě vám mohou důvěřovat, že budete moci chránit eh, právní stát? <clears throat> Pane komisaři, můžete odpovědět? Já, já vám děkuji za tuto otázku. Ve svém úvodním projevu jsem vlastně již zareagoval na tento specifický případ Ovšem, rád bych tomu ještě podotkl, že já skutečně chci chránit právní stát jak v EU, tak mimo Evropskou unii a podporovat ho. Také je důležité říci, že nyní jde o to, abychom zavedli každoroční zprávu o mechanismu právního státu. Tento nový mechanismus je něco, co budeme uplatňovat bez diskriminace, nezávisle na to, o který členský stát půjde. I když půjde o Belgii, jistě v té výroční zprávě budeme mít poznámky na adresu této země. A to je, myslím, ten nejlepší důkaz skutečné vůle, že chceme chránit právní stát v celé Evropské unii. Již tři roky se navrhuje, aby na radě k tomu bylo zavedeno peer review, vzájemné dohodnocení A já jsem vždy říkal, že ta pravidla platí pro každý členský stát, ne pouze pro některé. A také, že nebude věnovat pouze pozornost některým členským státům, kde jsou problémy zjevné, ale že se budeme věnovat bez diskriminace všem členským státům. Hovořili jste o soudcích v Belgii. Nyní byl zahájen nezávislý proces jmenování Vím, že tam byla zřízená speciální rada. Já si myslím, že toto je co možná nejlepší ochrana. A vím, že obdobný mechanismus funguje v, v řadě zemí EU i mimo EU. Jak říkám, já mám velkou důvěru v nezávislost belgických soudů i v nezávislost soudů jiných zemí Evropské unie. Tím si myslím, že jsem konkrétně odpověděl. Ještě minuta na dodatečný dotaz pana Vandenberga. den ano, pane Reindersi, občanská práva a svoboda, toto chcete chránit, ale k základním právům patří také svoboda projevu. Pokud má někdo jiný názor, tak se samozřejmě pak může jinak chovat. To je přeci velice důležité. Toto je samotné jádro naší demokracie. A v posledních letech jsme se setkávali s nežádoucí a nekontrolovanou masovou migrací. Toto si lidé nepřejí a proto využívají svodu projevu, aby se k tomu vyjádřili a řekli, jaký na to mají názor, ale v mnoha zeměních Evropské unie byly zahájeny iniciativy, které se snaží kriminalizovat svobodu projevu, pokud se týká této problematiky. Například i Facebook se používá proto, aby se vytvářela cenzura, netýká se to pouze rasismu či nenávistných projevů, ale skutečně jde o to, že tady jedno základní právo, totiž svoboda projevu, se omezuje. Jaké iniciativy hodláte zahájit pro to, abyste chránil a maximálně podporoval svobodu projevu? Pan komisař? Ano, toto je všeobecná otázka. Svoboda tisku, svoboda projevu, také možnost každého občana hájit své vlastní názory také v otázkách migrace. Samozřejmě zde můžeme mít různé názory, nemusíme se vždy shodovat. A takové to různá pojetí se projevují nejen v národních parlamentech, ale i zde v Evropském parlamentu. Ale samozřejmě pak se dostáváme někdy do oblasti, kde je jistá hranice a dál se již nemůže jít. Rasimusmus je nepřípustný, o tom jste hovořil. A pak je rozdíl mezi nějakým názorem o možnému se otevření migraci či ne a přímým útekem na migranty nebo jiné lidi na základě rasismu či xenofobie. To je ten rozdíl. A já učiním vše, proto abych zajistil to, že tady neustále budeme mít tu hranici mezi tou mezi tím svobodným projevem názoru, ten musíme hájit, to je jasné, ale pokud to, tu hranici již překročí a budou tam rasistické projevy, tak to už je v, v oblasti kriminality a trestního práva. A tady je samozřejmě na soudcích, aby toto posuzovali. Děkuji zástupci za EKR. Děkuji. Evropský stykací rozkaz je důležitý nástroj který má bojovat proti zločinnosti v Evropské unii. Společně s národními nástroji může vést ke zlepšení. Evropská komise, Evropský parlament se už dlouhá léta snaží o revizi zatýkacího rozkazu, aby se používal přiměřeně tam, kde je to nejvhodnější a aby se zavedlo co nejvíce digitálních technologií ale musí to být samozřejmě přiměřené eh, použití. Pane eh, Reindersi, můžete ujistit parlament, že komise udělá všechno, co je v jejich silách, aby eh, vše fungovalo tak, jak má a aby byla dodržována zásada přiměřenosti, aby občané měli důvěru v právní systém a aby ten eh, systém nebyl vyprazňovan. Děkuji vám. Děkuji vám, paní eh, Kanku, Kanko, za vaši otázku. To je velmi důležitá věc i pro naše soužití, eh, soužití v Evropské unii. Je to podle mě velmi úspěšný eh, příběh, eh, co týká eh, zavádění utratikacího rozkazu, je samozřejmě potřeba dbát na přiměřenost jeho používání, ale také jde o vyváženost, efektivnost všech justičních mechanismů. <clears throat> Ale také jde o obranu lidských práv. Na jedné straně existuje právo na obhajobu, ale na druhou stranu existuje také eh, potřeba eh, zajistit efektivnost eh, soudního řízení. Jsou k tomu i rozsudky soudního dvora, bude možná potřeba přizpůsobit nebo upravit tu směrnici. A co se týče budoucího vývoje, tak já od začátku příštího roku Očekávám, že Evropská komise přijde s hodnocením současného stavu právě využití této, tohoto postupu. A co je na tom nejdůležitější, je, aby ta pravidla byla dodržována co nejpřísněji. Je samozřejmě možné eh, pokud dojde k porušování těch současných pravidel, se obrátit na Evropský, Evropský soudní dvůr, ale nejprve, jak už jsem říkal, se počkáme na hodnocení a potom můžeme eh, zvážit různé úpravy. Samozřejmě konzultovat ty věci s parlamentem, kde potřebujeme většinu, aby eh, ten návrh mohl jít dál na radu. Takže přiměřenost, eh, vyváženost, efektivnost a Hlavně jde o tu vyváženost eh, práv jednotlivých stran, ale jinak si myslím, že zatýkací rozkaz je velmi úspěšný nástroj. Paní Kanko, děkuji, pane eh, Reindersi. Zmiňoval jste eh, efektivnost tím, že je důležitá. Ve vašem pověřovacím dopise se hovoří také o dobré spolupráci Proto mám eh, doplňovací otázku, jak chcete zajistit eh, větší efektivitu Máte například povědomí o návrzích, které jsme schválili v uplynulém legislativním období, které by mohly vést. Eh, uvedu jeden příklad. Je velmi zjevné, že u Europol, také u dalších organizací, když vyšetřují, tak mají problém získat informace a nebo e, se účastnit výměny informací mezi národními orgány. A pokud máte mít na starost dobrou spolupráci justičních orgánů, tak je samozřejmě potřeba zajistit výměnu informací mezi nimi. Jak to chcete usnadnit? V zásadě jde o implementaci, o provádění, které by mělo být co nejjednodušší. Takže eh, neměl by tady být velký důraz na zavádění dodatečných pravidel. Děkuji, pane eh, předsedo. Já jsem chtěl říci, že to je pravda. Jde v první řadě o zlepšení výměny informací a v možnostech komise je samozřejmě provést hodnocení toho, jestli dochází skutečně k správnému provádění pravidel v této oblasti. Já jsem eh, navštívil Europol a bylo mi také řečeno, že existují problémy s tím eh, získáváním informací. Možná, že tady mezi tím došlo k určitému pokroku, ale ten zatím není dostatečný a můj první úkol bude právě přeskoumání toho, jestli pravidla jsou prováděna správným způsobem a potom se budeme muset zamyslet na tom, jestli je potřeba opravit ten postup, anebo pokud budeme případně muset napadnout eh, nesprávné dodržování těchto pravidel u soudního dvora. Ale já si myslím, že organizace jako je Europol, Eurojust musí získat lepší možnosti v oblasti výměny informací a to by se mělo promítnout do kvality provádění těch postupů spojených s zatýkacím rozkazem. Je potřeba trvat na dobré spolupráci mezi členskými státy, ale také musíme zajistit dobré školení nebo odbornost těch, kteří to mají provádět v jednotlivých zemích. A bude potřeba také postarat o to, abychom měli přístup k výsledkům vyšetřování. Děkuji. A na dokončení tohoto prvního kola za strany zástupců různých politických skupin je řada na GUE. A je to paní Manon Obry. Prosím, máte slovo na minutu. A zdravím, pane Rejdesi. Nehovořím svým vlastním jménem ani za svou skupinu, ale za těch 91 organizací, které zítra zveřejní jasný požadavek na Evropskou komisi, aby existovala směrnice o potřebě dělosti. Jde o tisíce obětí, kteří eh, žádají, o, eh, dom, se domáhají spravedlnosti vůči eh, různým firmům, firmám. De Tarent, victime de la pollution de la Syrie. Příklad bangladešský skandál textilní firmy Rana Plaza nebo Lubrizol ve Francii. Vy sám jste dříve řekl, že dobrovolné závazky již nestačí. A máte možnost eh, řídit se národními eh, normami, jako třeba ve Francii, aby existovala skutečně nové eh, právo tohoto druhu, aby, a my, my skutečně chceme, aby se skoncovalo s beztrestností nadnárodních společností. Pane Reinders, jaká je vaše odpověď? Ano, já eh, v tomto chci říct velice jasně, tak jako spotřebitelé mají práva vůči firmám a občané mají práva vůči firmám, tak my budeme mít eh, skutečně tu směrnici o preventivních opatřeních v zájmu ochrany spotřebitele. Ale musíme být také daleko bdělejší, eh, pokud jde o obranu občanů před porušením lidských práv pokud jsou to například zaměstnanci některých firm, jichž se eh, jejich lidská práva mohou být poškozena. A to je vůbec eh, první, samozřejmě, že já si přečtu eh, ten požadavek, který má být zítra sformulován na vytvoření té nové směrnice. Já myslím, že je to velice důležitý podnět, který budeme brát potaz. A asi budeme mít ještě možnost se o tomto návrhu bavit i v budoucnu na, v této sněmovně. Uvidíme, jak, co, se, eh, co z toho vznikne a mezi tím samozřejmě máme dobrovolné závazky a, a povinnosti vyplývající z legislativy. Je tu například požadavek due diligence týkající se některých eh, prvků v hodnotovém řetězci a já už jsem to řekl v úvodu, je důležité, abychom mohli pokročit i co se týče této nezbytnosti například Eh, práva eh, firem, tedy aby bylo jasné, že budou, že budou ověřitelná eh, dodržování lidských práv v celém dodavatelském řetězci. Jestli k tomu dojde prostřednictvím právní povinnosti due diligence nebo ne, to uvidíme. Já jsem zvědavý na ten zítřejší, na tu zítřejší výzvu budeme o tom hovořit i zde v parlamentu a uvidíme, jaké nás čekají další etapy. Ale jak jsem řekl v úvodu, tak ty eh, dobrovolné eh, závazky zatím to bylo prokázáno nestačí, takže přejdeme k další fázi. Děkuji, paní Obry, máte ještě další doplňující minutu. Jde také o vyjasnění. Nejde o to, abychom žádali něco po firmách, ale aby byl umožněn přístup ke spravedlnosti pro oběti, kterého zatím nemají. A ve vaší písemné odpovědi jste řekl, že než zajistíme přístup ke spravedlnosti, musíme zhodnotit proporční charakter a přiměřenost na základě podmínek um, hospodářské soutěže našeho průmyslu a v Belgii jste podpořil například eh, trestní postih, eh, který ovšem umožňuje některým firmám uniknout eh, postihu nebo aby platili méně, méně daní. Takže řekněte nám, jakožto budoucí komisař pro spravedlnost, jak je možné, že, že zabráníte tomu, aby firmy jaksi vyřadovaly svou činnost z právního státu, protože je důležité, aby existoval jasný přístup ke spravedlnosti pro oběti, aby se nenadřazovaly firmy veřejnému zájmu. Ano, já myslím, že jsem to řekl jasně. Ne, nemyslím, že bychom měli jakýmkoliv způsobem um, považovat nadnárodní společnosti za nadřazené. A jinak samozřejmě vždycky musíme přihlížet k přiměřenosti ve všech opatřeních, které provádíme, ať už se to týká občanů, malých a středních podniků nebo velkých. Ale, řekl jsem to velice jasně, byl jsem svědkem toho, například v OSN, kde někteří aktéři přijali dobrovolné požadavky, a, e, ale to nestačí. Potřebujeme se bavit o tom, kam až máme zajít. V té definici, to mohu zopakovat, e, toho těch opatření, těch podniků, které budou muset informovat o svých sociálních opatřeních, sociální politice a to nejenom krátkodobě, ale i střednědobě a dlouhodobě, budou muset zohledňovat lidská práva a co se týče kroky justice, tak samozřejmě, že eh, musí být přístup k informacím, které zajistí práva občanů i vůči nadnárodním společnostem. Takže o tom není pochybnost, ale rozhodně nehodlám jakýmkoliv způsobem eh, vylučovat tyto společnosti z právního státu. Takže tím jsme dokončili první kolo zástupci jednotlivých politických skupin a nyní se přesouváme k druhému kolu od dalších poslanců a já předám eh, opět slovo kolegyni Netzinga. Um, Děkuji. První řečník v tomto druhém kole otázek bude Emil Raděv za EPP. Uvažujeme gospodin Reinders. Pane Reindersi, ve vašich písemných odpovědích výboru Jury uvádíte, že potřebujeme mít koordinovaný přístup, aby se zlepšila důvěra mezi justičními orgány. Ve sdělení z roce 2017 Evropský parlament vyzval komisi, aby připravila návrh týkající se minimálních standardů v přeshraničních eh, postupech. To je právě jeden z těch věcí, která by mohla podnítit vzájemnou důvěru. Chci se vás zeptat, jestli budete předkládat tento legislativní návrh a pokud ano, tak kdy ho můžeme čekat. A moje druhá otázka Budete-li potvrzen ve funkci komisaře pro spravedlnost, předložíte návrh strategie pro boj eh, s organizovaným zločinem, aby se to řešilo na evropské úrovni? Děkuji, pane Radeve, za vaši otázku. Odpověď je ano, v jaké lhutě. Eh, to nejsem schopný říci. Budeme dále pracovat na tom eh, návrhu, se kterým parlament přišel v roce 2017, jak jste připomněl. Budeme usilovat, aby eh, ten návrh získal většinu ve vašem parlamentu, ale musíme také přesvědčit eh, radu. A už jsem to také uváděl. Kava uváděl ve svých odpovědích. Já mám zkušenost celou řadu zasedání rady, protože jsem tam zastupoval Belgii jako ministr. A mohu říci, že tyto věci naraží na velký odpor na radě. E, a byl bych velmi rád, kdybychom společně se mohli zamyslet nad tím, jak jednak získat většinu e, v parlamentu pro návrh, který potom e, bude muset potvrdit rada. Je to i něco, na co upozorňovala předsedkyně komise s ohledem na iniciativu předkládání legislativních návrhů. Měly by to být návrhy, který eh, bude odpovídat eh, tomu rozdělení pravomocí eh, podle článku 125 smlouvy. Co se týče boje proti korupci a organizovanému zločinu, to je něco, co už je v tom plánu na nadcházející komise. Je to vytvoření Evropského úřadu Evropského státního zástupce. My chceme, aby v roce 2020 tento úřad začal fungovat a Hmm, díky tomu, že bude mít možnost vést vyšetřování a vést trestní stíhání v Evropské unii, tak eh, by se tím měl zlepšit boj proti organizovanému zločinu. Jak už jsem říkal, odpovědí paní Kanko, my budeme také usilovat o lepší výměnu informací mezi různými justičními orgány tak, abychom zajistili lepší možnosti stíhání vůči organizovanému zločinu, <clears throat> protože ten eh, proniká do čím dál tím více oblastí, musíme to velmi bedlivě eh, sledovat Nicméně, co se týče té evropské úrovně, tak ten evropský státní zástupce bude první důležitý krok k tomu. Pan Radev? Děkuji za vaši odpověď. Moje doplňující otázka je následující. Jaká eh, další opatření budete zavádět, abyste zlepšil přístup občanů ke spravedlnosti a jak eh, chcete zlepšit justiční spolupráci, tak aby justiční systémy mohly zúročit nové technologie a tím pádem podnítili i obchod a investice. Já chci připomenout pana Raděve, co se týče přístupu ke spravedlnosti, tak eh, rád by ta justice byla v první řadě nezávislá. Mohl bych se vrátit k tomu, eh, co jsem před okamžikem říkal o právním státu potřeba zajistit nezávislost justice ve všech členských státech, a to prostřednictvím postupu, které máme k dispozici už určitou dobu, ale bude také potřeba přistoupit k posilování justice eh, prostřednictvím eh, hodnotit, hodnocení, hodnotících tabulek, které máme v Evropské unii a potom bude také o dostatečné zdroje budeme pomoci některým členským státům nebo některým institucím pro to, aby eh, rozvíjeli, lepšovali úroveň justice nebo přístupu ke spravedlnosti. Někdy možná se budeme muset zamyslet nad eh, možností spolufinancování z prostředků Evropské unie, abychom tento proces podpořili, zejména pro ty skupiny obyvatel, které jsou nejzranitelnější. Belgii například máme aktivní podporu těch občanů, kterým eh, chceme usnadnit přístup ke spravedlnosti, takže je potřeba si udělat přehled osvědčené praxe, potom samozřejmě zlepšit povědomí eh, veřejnosti a aktivně podporovat, což eh, můžeme dělat prostřednictvím programu Justice, kde jsou prostředky na tyto účely, já bych byl rád, kdyby se dobře využívaly. Děkuji. Další otázku bude mít eh, Katarina Barley za skupinu SAD. Děkuji, paní předsedkyně, pane Reindersi. V poslední době jsme viděli velkou pozornost, no velký zájem o článek 7, no postup podle článku 7 ze strany komise. V vašem dopise není žádná zmínka o článku 7. Co to znamená? Znamená to, že aplikaci článku 7 eh, budete řídit jinak než eh, současná komise, kde to měl na starosti eh, místo předseda komise Timmermans. Takže moje otázka zní, jak budete přesně postupovat v případě článku 7. Paní Barley, já velmi jasně chci pokračovat s těmito postupy podle článku 7, nejenom těmi současnými, ale i v případě potřeby dalšími. Mohou se vyskytnout i další problémy v některých členských státech a my chceme postupovat naprosto stejným způsobem. A já chci pokračovat práci France Temremance, protože ta zpráva, která vznikla, byla velmi kvalitní, opírala se o zdroje jiné, včetně Rady Evropy a myslím, že tam eh, se jasně prokázalo, že bylo potřeba zahájit toto řízení. Je to součástí těch nástrojů, které máme k dispozici a musíme se naučit je dobře využívat. Jsou to například ty mechanismy každoročních zpráv. Teď to je v prvním roce svého trvání jde o to zasáhnout v případě velmi vážného porušování pravidel právního státu, ale také se vyjadřovat k dalším problémům, které se mohou ve členských státech vyskytnout. Já už jsem to řekl mnohokrát v minulosti, jsem byl překvapen, že je možné se vyjadřovat k rozpočtové situaci, ale není možné se vyjadřovat nebo komentovat eh, provádění hodnot nebo dodržování hodnot, které Evropská unie vyznává. A jak už jsem říkal, eh, před okamžikem je potřeba podnítit eh, veřejnou debatu eh, o těchto aspektech. Já jsem připraven využít všechny nástroje, které máme k dispozici. A to jak u těch současných řízení, ale i u těch případných dalších. A co se Maďarska týče, tady ten proces byl spuštěn současnou komisí, se to projednalo i na radě a já bych byl rád, kdyby i parlament mohl vystoupit eh, na tom zasedání radě a vysvětlit své stanovisko, protože celý ten postup zahájil parlament. A jak už jsem říkal ve svých prvních odpovědích, tak eh, jsme připraveni organizovat dialog se všemi členskými státy, abychom zabránili tomu nebo předcházeli tomu, že bude docházet k porušování pravidel eh, právního státu. Vy jste uváděl také ve svých písemných odpovědích, že chcete zajistit, aby ti, kteří Eh, jsou předmětem trestního řízení, eh, měla svá práva dodržována v celé Evropské unii. Jaká konkrétní opatření chcete navrhnout v této oblasti? A zdůrazňoval jste také eh, posílení justiční spolupráce mezi českým státě a možné rozšíření mandátu Evropského státního zástupce. Chci se vás zeptat, jestli evropská legislativa v oblasti procesních práv je dostatečně vyzrála? aby nedocházelo k jejich eh, podkopávání, aby nebylo upíráno právo na spravedlivý proces. Takže jste pro eh, posílení procesních práv eh, obviněných v okamžiku, kdy se změní situace a kdy dojde k přenesení pravomocí do, na evropskou úroveň v této oblasti. Děkuji. Nejprve k tomu evropskému státnímu zástupci. Mou hlavní starostí bude to, aby došlo ke správnému provedení eh, nebo vytvoření tohoto úřadu a já budu spolupracovat hm, s administrativou. Bude tady celá řada kroků, které musíme udělat, abychom se výslednému stavu dospěli. A myslím, že se musíme zaměřit na oba aspekty, o kterých jste hovořila vy. Bude potřeba pracovat na to, abychom vytvořili společný eh, soubor těch procesních eh, pravidel. Máme různé systémy a musíme dbát na to, aby eh, to dobře fungovalo společně, ale v případě toho článku 7 je potřeba zajistit plnou aplikaci článku 7. Tedy musí mít možnost chránit základní práva ve všech těchto postupech. Na druhou stranu možná, že bude možné nebo potřebné rozšířit pravomoce Evropského státního e, zástupce. Možná, že první z těch oblastí, o které se to rozšíří, bude boj proti terorismu. Ale v případě terorismu jde e, o přeshraniční e, případy, nejde jenom o ochranu finančních zájmů Unie a v tom případě bude potřeba vybavit ten úřad státního zástupce dalšími prostředky, protože pokud se rozšíří jeho oblast působnosti, tak bude potřebovat i eh, eh, prostředky na to, aby to mohl dělat eh, kvalitně. Takže se podíváme jak na oblast procesních práv, tak i na posílení právomocí PPO. A další otázka je od Karen Melchior za skupinu Renew. Nemusíte na mě čekat, abych vám dala, pane komisaři, slovo, až budete odpovídat. Karen. Prosím, Karen, děkuji chci se vyjádřit k eh, otázce řešení sporů ohledně platform. Evropská unie musí mít vlastní pravidla v digitálním prostoru. Digitalizace všeho od trhu po demokratický dialog znamená, že evropští občané musí stále častěji řešit své spory v rámci platformy. Je to férové, když máte nějaký spor s eBay nebo s YouTube, že platforma sama rozhoduje o výsledku toho sporu? Tyto mechanismy Navíc jsou často v neevropských zemích, kde je malý přístup ke spravedlnosti pro pracující a další. Takže eh, my vidíme, že dochází k jakési privatizaci velké části našeho justičního systému. Musíme zajistit, aby práva spotřebitelů a občanů byla zajištěna. Ustaví komise evropský model řešení sporů s platformami? kde bude nezávislý systém, nezávislý ombudsman, tak jak to existuje v některých členských státech, i eh, v rámci justičních systémů členských států. Takže v první řadě, paní Melchior, já sdílím váš názor, že tu máme problém s platformami. Včetně těch platform, které fungují zvně Evropské unie. Ale když nějaká platforma online eh, poskytuje služby k spotřebiteli v Evropské unii, tak samozřejmě platí jeho spotřebitelská práva. Musíme je uplatňovat. To je první odpověď. Musíme zohlednit práva spotřebitelů na základě stávající legislativy. A i když ta platforma jí má sídlo mimo Evropskou unii, to je jasné. Soudní dvůr vyjasnil, jaký je vlastně eh, ten cíl, když je to eh, například jenom jedna země. I tak je možno reagovat. A všichni občané Evropské unie mají možnost řešit i mimosoudní vyrovnání. S jedním z 460 různých orgánů pro alternativní řešení sporů. Ale je pravda, že by mo- mohlo být možné jít dál, protože spotřebitelé musí v konečném důsledku se obrátit například na soud, aby obdrželi pozitivní odpověď. A jsou tu dva prvky. Budeme pracovat na možnosti kolektivního eh, odškodnění, kolektivní žaloby, abychom dali kapacitu, možnost eh, skupině nebo více spotřebitelům jednat společně a pak nějaký nový mechanismus. Ehm, nechceme samozřejmě říct teď, co, co by to mělo být, jestli zprostředkovatel nebo něco jiného, ale měli bychom lépe zorganizovat alternativní řešení sporů uvnitř Evropské unie a zasílat stále více informací spotřebitelům, protože spotřebitelé musí vědět o tom svém právu že mohou se obrátit na takový mechanismus. Ale jsou tu různé, eh, mnohočetné problémy s těmito platformami, které pochází z vně Evropské unie. Děkuji za vaši odpověď a za váš závazek zastavit privatizaci našeho soudnictví. Také jsem byla ráda, že jsem slyšela váš závazek ohledně snížení nebe, nezabezpečených výrobků na platformách online. Ale oni nedistribuují jen eh, hmatatelné předměty, ale také obsah. A eh, co se týče odpovědnosti zprostředkovatele, tak to vede často k eh, velkému eh, riziku eh, poškození základních práv, svobody projevu evropských občanů na těchto platformách. Zvláště když automatické rozhodnutí, eh, když se používá automatické rozhodování, jako jsou například filtry. Jak zajistit, že jakékoliv eh, technologie, které budou filtrovat, budou zároveň respektovat základní práva a přístup ke spravedlnosti. K tomu bych chtěl říci, že jste viděla v eh, tom prohlášení předsedkyně van der Leyen, že je tam těch prvních 100 dní, kdy máme pracovat na přístupu k digitálnímu světu a to je velká část zahrnující celou řadu eh, různých komisařů. A já sám budu mít návrh legislativního aktu týkající se lidského a etického aspektu umělé inteligence. A pak jsou to otázky algoritmu, které jste zmínila. Takže jaká, jaký je ten logický systém a ta aplikace? A je možné, aby spotřebitel řekl, já nechci, aby se o mě rozhodovalo jen automaticky robotem, strojem. Já chci nějaký lidský vztah s někým, pokud něco dělám. A takové možnosti jsou. Ale také, je to také důležité pro příslušné orgány, národní orgány, které zodpovídají za kontrolu, nebo soudce, aby měli možnost chápat, udělat si jasno v tom, co se vlastně děje. Protože pokud nemáte možnost testovat ty aplikace, tak pak nemůžete provádět také kontrolu, nemůžete rozhodovat o ochraně spotřebitele. Takže já jsem si jist, že nás čeká velký úkol v příštích týdnech, abychom identifikovali nejlepší způsob, jak chránit ten lidský přístup k umělé inteligenci. A je tu celá řada aktérů na internetu, které jistří mohou přijímat sami rozhodnutí, ale to nestačí. Potřebujeme k tomu legislativu. Děkuji. A následuje pan Peters za EPP. Děkuji, paní předsedkyně. Budu hovořit holandsky. Eh, ano. Dále k tématu umělé inteligence. Již jste nám tedy poskytli jste informace. Všichni jsme přesvědčeni o tom, že v umělé inteligenci se skrývá obrovský potenciál. Samozřejmě to má mnoho výhod, ale také jistá nebezpečí, zejména co se týče například bezpečnosti autonomních vozidel. Tady musíme mít odpovídající záruky, ale momentálně v Evropě pro toto nemáme žádný zákonný rámec, což v sobě nese mnoho nebezpečí. Například eh, ty systémy nejsou regulovány ve většině právních systémů a mnoho členských států právě vyvíjí vlastní pravidla pro tuto oblast. Sám jste řekl, že je vaším úkolem společně s kolegní Vestager co možná nejkonkrétněji zareagovat na tuto problematiku. Ale jak vidíte, to časové ten časový harmonogram, právní rámec. Zlepší to například konkurenceschopnost podniků, bude mít lepší přístup k big data a co základní práva, ty musí být také ochráněna a dále, kdo ponese odpovědnost za škody způsobené umělou inteligencí. Jak si tedy v Evropě udržet kontrolu nad touto problematikou? Děkuji, pane Petersi, za dotaz. Již se už jsem uvedl, jakou budou ty první kroky. Samozřejmě toto je problematická oblast. Je třeba, abychom společně s kolegy vytvořili nový rámec, který bude čelit tomuto vývoji, což je vlastně kompletní modernizace společnosti. Je třeba také myslet na lidský a etický přístup v celé věci. To je zcela jasné. Já jsem tady udělal několik případů, když jsem odpovídal na otázky paní Melchior, které to rozváděly konkrétněji. Já si myslím, že budeme rozhodně volit horizontální přístup. Bude to horizontální rámec, který bude mít ale dopad i na odvětvovou úroveň. Zahrnuje to mnoho elementů. Dopravní podniky, zdraví a celou řadu dalších oblastí, kde je nutné přijímat odpovídající přesná opatření. Vy jste ovšem tady zmiňoval tu celkovou problematiku odpovědnosti. Odpovědnosti za škody. Například právě e, otázky odpovědnosti u autonomních vozidel. Ano, například dojde k nehodě v Bruselu s, takovou, s takovýmto vozidlem a kdo bude mít odpovědnost? Ten vlastník vozidla, ten neudělal nic, producent, výrobce vozidla možná, ale možná ti lidé, kteří vyvinuli nové aplikace, nové technologie. Nad tím se musíme tedy nejdříve zevrubně zamyslet. A jak tedy připravit naše pravidla pro mm, tyto nové vývojové tendence. Samozřejmě to souvisí i úzce s otázkou bezpečnosti těch produktů, což je opětovně propojeno s otázkou odpovědnosti. Tady musíme nejdříve provést detailní analýzu pro celou řadu různých případů, abychom zajistili, že bude mé vůbec 100 v rámci toho řetězce vždy konkrétně říct, kdo odpovědnost nese. Ano, děkuji za odpověď. Ještě mám doplňující otázku. Jisté analýzy předpokládají, že 70 hospodářských eh, pozitiv do roku 2030 půjde ku prospěchu Číny a USA. Sdílíte tuto analýzu a co bychom proti tomu mohli udělat? i v rámci našeho zákonného rámce. A e. jaké jsou důvody toho, že 70% tolik půjde do Číny a ku prospěchu Číny a USA reakce? Ano, já tuto analýzu stílím, ale nestílím to procento, s tím nesouhlasím. My rozhodně výhodu máme. Jistě potřebujeme více inovací, to je jasné. Tady se musíme značně změnit. I Evropská rada v Lisabonu to již podotkla před 20 lety. Již tehdy jsme říkali, že chceme být první. Pak jsme ovšem viděli ty první výsledky 2020, projekt Evropa téměř již máme rok 2020 a před námi je stále ještě mnoho práce. Já vidím jednu výhodu. Je třeba, abychom pracovali na skutečné podpoře inovací, startupů, to děláme, ale je třeba se věnovat i s tím standardům, tak aby ten přístup byl korektní. Je třeba hajit lidská práva, základní práva. A pak jde samozřejmě také o ochranu údajů. Tomu se parlament velmi věnuje. A nyní se to vyvíjí dál v USA, možná ne stejným směrem, ale existuje takový tlak na to, aby ty standardy šly stejným směrem. A možná Uvidíme, jak se ten trend nadále vyvine. Možná bychom měli pohlížet na skutečnou spolupráci mezi inovacemi na jedné straně a na druhé straně ochranou základních práv. To si myslím, že by pro nás bylo výhodou. Děkuji. Děkuji. Další otázku bude mít paní Walters. Děkuji, srdečně vás zde vítám, pane Reindersi. Mám otázku, která se týká cyklistiky. Otázku týkající se cyklistiky. <clears throat> Možná to nepadá úplně do vašeho portfolia, spíše jde o opravné prostředky. My jsme měli několik skandálů v uplynulých letech. Eh, Dieselgate, eh, Ryanair, eh, prsní implantáty. A Evropská komise předložila návrh kolektivních žalob, aby v takových případech mohli evropští občané společně se obrátit na spravedlnost. Pojďme se tady bavit o Dieselgate na okamžik. Já jezdím na kole do eh, parlamentu několikrát týdně a na semaforu musím stát a musím tam dýchat emise z mnoha eh, špatně eh, seřízených aut. A proto se chci zeptat, proč prostě si komise myslí, že když eh, vlastním auto Volkswagen, tak proč hm, mám mít právo eh, žalovat eh, společnost Volkswagen za to, že mi prodala vůz, který splňuje emisní limity, tak proč nemám to právo mít jako cyklistka, když musím dýchat emise z těch aut? Nemám v takovém případě mít přístup ke spravedlnosti? Abych byl co nejkonkrétnější, my v první řadě musíme eh, přijmout tu první směrnici na organizování těchto kolektivních žalob. Musíme eh, usilovat o přijetí eh, postoje rady hned v listopadu. Udělám proto všechno. Tento proces musíme zahájit, ale hm, bude to muset hm, vyplývat z určité certifikace těch různých stran, které se potom budou obracet na soud ale jsou to i eh, eh, další možnosti. Já bych to mohl skonzultovat s kolegy v komisi o tom, jak eh, iniciovat stejný proces pro různé typy těchto žalob, nejenom pro spotřebitele, protože to úplně nesouvisí s tím případem, který jste popisoval, ale ve všech případech, kde půjde například o porušení environmentální legislativy. Já mám na starosti ochranu spotřebitele. Můžu se o to pokusit, aby rada co nejdříve přijala eh, svůj postoj k těm hm, kolektivním žalobám. A pokud to bude možné a pokud se spoluzákonodárci na tom dohodnou, tak by to bylo možné použít jako příklad toho, že je možné dát tato práva všem občanům i v jiných typech situací, ale samozřejmě to budeme muset skonsultovat s dalšími kolegy v komisi, kteří mají na starosti další oblasti. Eh, vy tady hovoříte o ochraně životního prostředí, ale vzhledem tomu, že neustále hovoříme o boji proti klimatickým změnám a vzhledem tomu, že Evropa má být vůdcem v této oblasti, tak eh, si myslím, že kromě ochrany spotřebitelů musí být i další možnosti chránit práva občanů i v jiných případech. Ale to si bude vyžadovat eh, diskusy eh, v rámci komise i s parlamentem. Ale já si myslím, že ta směrnice o kolektivních žalobách vysílá velmi jasný signál o tom, že musí být možné v některých eh, případech přistoupit k těm kolektivním žalomám. A nejenom, eh, ta možnost by neměla platit jenom pro spotřebitele. Děkuji za vaši odpověď. Nevím, jestli mi to má dělat starosti, nebo eh, to má být zdrojem eh, potěšení. Několik z těch věcí mi tam přišlo rozporuplných, ale řekněme, že mě vaše eh, odpověď uspokojila, ale chci teď od vás slyšet závazek, že uděláte všechno pro to, aby eh, se ta směrnice o kolektivních žalobách odblokovala na radě. To je první věc, jak to chcete udělat. A za druhé, chtěla bych od vás slyšet závazek, eh, že se podíváte na to možnost rozšíření působnosti směrnice i na další typy situací, kde by se mohli občané dožadovat svých práv. Já se mluvám, já jsem to řekl velmi jasně. Já chci dosáhnout dohody s eh, radou hned v listopadu a udělám proto všechno, využiju všechny své kontakty, proto, ale jak víte, ten problém eh, je reálný. Pokud to bude možné udělat už v listopadu, tak eh, můžeme nepřistoupit k aplikaci té směrnice, ale jinak budu spolupracovat s dalšími komisaři, ale také s parlamentem a zvážíme tu možnost rozšířit Eh, té možnosti kolektivních žalob i na další oblasti. Já myslím, že tím vysíláme jasný signál. Těžko se eh, vysvětluje, že chceme být eh, ve vedení v různých oblastech, ale že přitom nepodnikáme patřičné kroky. Takže se buďte jistá, říkal jsem to podle mě už v té první odpovědi, ale můžu vám to potvrdit ještě v této druhé odpovědi. Um, a... Další otázka od paní Hautala za zelené. Děkuji. Děkuji, vítejte, pane nominovaný komisaři. Má otázka se týká důležitého aspektu mechanismu pro právní stát. Nejenom justiční systém, ale také občanská společnost je vystavena útoku v mnoha situacích uvnitř Evropské unie. Čili jak hodláte hájit občanskou společnost a aktivisty, kteří jsou vystaveni útokům. Uvedu příklad nedávný práva menšin, práva LGBTI, která jsou výrazně ohrožena. Například došlo k nedávno k útokům v Polsku. A mě by zajímalo, jak hodláte chránit občanskou společnost a její práva. Děkuji za vaši otázku, protože je to skutečně skutečný problém eh, nejenom z hlediska postupu pro porušení nebo postupu podle článku 7 pro porušení právního státu, ale také zefektivnit situaci přímo v terénu prostřednictvím podpory různých eh, subjektů. Máme takovou kapacitu, máme různé programy o, o, pro hodnoty a tak dále, máme také finance. Stávající komise se zadrž, snažila udržet stejnou úroveň eh, financí ve více letém finančním rámci, ale je možné dát jednoznačnou podporu aktérům občanské společnosti prostřednictvím finanční podpory a můžeme jim také pomáhat eh, například školením nebo poskytováním expertízy z evropské úrovně, protože máme tyto možnosti nabídnout v tomto směru určitou podporu. A bude důležité, abychom se zaměřili na ty hlavní problematické situace, čili je tu vazba mezi tím mechanismem, který organizujeme, s tou výroční zprávou o právním státu a výběrem jednotlivých projektů, které podpoříme, projektů, které budou zahrnovat občanskou společnost a jejich cílem bude zlepšovat situaci přímo na místě. A já skutečně cítím silný závazek chránit, hájit práva menšin. Vy jste zmínila LGBTI a týká se to všech, všech případů. Samozřejmě to bude jedna z, eh, ze skupin, eh, které budeme chránit. Víte, že jich je hodně a eh, to konkrétně, nikoliv jen obecně. Podpora z rozpočtu je důležitá a já se budu snažit hájit vysokou kapacitu financování organizací v terénu pokud bude existovat podmíněnost mezi víceletým rámcem a právním státem, tak v případě pozastavení budeme muset být schopni přímo financovat některé eh, organizace. Protože pak by byla škoda, kdyby v případě porušení práva najednou nebyla financovaná eh, občanská společnost. Děkuji, pane komisaři. Ve vaší odpovědi kolegovi Woltersovi jste hovořil o pařížské dohodě. A jde o přístup ke spravedlnosti v oblasti klimatických změn. Máme stěžovatele takzvaný klimatický případ a jim je upírán přístup eh, ke spravedlnosti v otázce klimatické neaktivity. Vnímáte, že tu vzniká určitý precedent eh, a určitá možnost zpřístupnit soudní systém při jejich snaze bojovat s klimatickými změnami, čili jak těmto lidem zajistit přístup k soudu. Pokud přijímáme nějaký závazek, musí být ověřitelný ten závazek. Například parlament může ověřit, v případě Evropské, co dělá Evropská komise nebo národní parlamenty, ale i občané sami musí být, mít možnost ověřovat plnění závazku, jako jsou například pařížské dohody a další. Já opakuji, ve svém potenciálním portfoliu budeme usilovat o tuto kapacitu kolektivní žaloby pro spotřebitele. Proč se tedy nezamyslet o obdobném přístupu pro občany v jiných případech? Čili stejná míra ochrany, možná záruka toho, že budou k tomu určité certifikované organizace, transparentnost použití financí a možnost předejít konfliktu zájmu, protože já nechci, aby eh, vznikaly takové situace jako ve Spojených státech, ale rozhodně budeme postupovat tímto směrem. Děkuji. A nyní pan Lebreton za ID. Euh, monsieur Dobrý den, pane Rendesy. Vaše priorita je zajistit, aby právní stát byl respektován v celé EU. A vy říkáte, že máte tedy prostředky pro to, aby se dosáhl tohoto státu. Já tady mám tak, vy chcete mít nějakou tu zprávu o situaci v každém členském státu a já se ptám, budete mít nějaký inkluzivní výroční proces a jak vypadají sank- finanční sankce? Nemáte pocit, že toto vše povede k tomu, že se excesivně budeme vměšovat do fungování členských států. Ptám se také proto, protože máme velice širokou koncepci právního státu. Bylo to vy zjevně ve vašich písemných odpovědí. Vy říkáte, že pro vás e, je to také boj za sociální spravedlnost, takže to je skutečně velice široká koncepce. A ptám se, e, znamená to, že to bude utečit nejenom na Maďarsko, Polsko ale také na Francii, protože tam například právě eh, ty žluté vyspochybnili, že je tam sociální spravedlnost a tam se máte skutečně možnosti pro to, abyste vedli takovouto politiku. Na jedné straně tady máte konkurenci paní Jourové, komise komisaře Greka, který mají v podstatě velice podobné kompetence jako vy, co se týče hodnot a dále. Dnes například v Belgii zastáváte tři posty, Eh, jste ministrem mimo jiné obrany a zahraničí a máte další post, eh, což je vlastně velice unikátní situace v kontextu EU, jakým způsobem chcete eh, tento handicap nějak ano, já jsem také královským informátorem, to je pravda, asi v, v Evropské unii jich tolik není. Vy, nich bych se vrátil na situaci nebo na, ohledně právního státu. Ano, my se pokusíme prostřednictvím nového mechanismu to a parlament nás o tom žádá už od října 2016 a pak je tady na radě také ta požadavek toho peer review. My chceme prostě zhodnotit tu situaci právního státu v všech členských státech velice nediskriminujícím přístupem. Tak stejně, jak to děláme v oblasti rozpočtu. Dobře víte, že dnes máme tady tu výroč, roční analýzu a doporučení hlediska EU, které jsou velice silná, jsou specifická pro každý členský stát. A je to také nediskriminační přístup pro veškeré členské státy. Prostě se eh, zabývají tou specifickou problematikou každého členského státu. A co se týče mechanismu pro právní stát, když se tedy podíváme na stav právního státu ve všech členských zemí Unie, budeme tam mít kritiku, doporučení, a to chci mít inkluzivní, chci vést dialog s těmi členskými státy, nechci nikoho diskriminovat a budu postupovat zejména preventivně. Budeme sledovat tu situaci a tam, kde se bude ukazovat nějaký neblahý trend, tak na to upozorníme. Nám jde o to, aby Evropané připustili, že budeme hovořit o tom, jakým způsobem aplikujeme hodnoty, které jsou ve středobodu našeho evropského projektu. My vždy hovoříme o tom, že náš projekt se zakládá na jistých hodnotách a pak je třeba si ověřovat, zda tyto hodnoty tedy jsou aplikovány dobrým způsobem, například i prostřednictvím národní legislativy. A o to jde v případě právního státu také například sociální spravedlnost, je také ve středu evropského projektu. Samozřejmě my se tím budeme zabývat, eh, jakým způsobem v EU se situace ohledně sociální spravedlnosti vyvíjí. Důležité je, že na tomto tématu budeme pracovat společně. Komise paní Jourová například přijde se základními právy, pak tam bude například stráva v oblasti demokracie a mně jde o to, abychom vše toto si dali dohromady a dobře si to prodiskutovali ve všech různých institucích, protože chci k tomu přistoupit mezi instituciálně a parlament v, této, v tomto postupu bude mít samozřejmě své plnohodnotné místo. Děkuji za odpověď, ale já stále ještě připomínám, že vy kumulujete tři různé funkce a to rozhodně není model, který já bych si přál pro právní stát. Vrátím se k tomu, co jste řekli, než tady byl přerušen proud. Vy jste řekli správně, že je důležité, aby jsme spíše spolupracovali, než přišli se sankcemi. A jaká je vaše logika sankcí? Mně se příliš nelíbí. Vy jste řekli, že je třeba zavést jakousi pomíněnost mezi finančním rámcem a respektování lidských práv. A dále jste také kritizoval nacionalistickou rétoriku, také jste kritizoval, ty, na, že jsou národy, které chtějí dominovat a ne spolupracovat. Já nevím, který stát, na který stát se tady narážel, jestli to byl stát EU, nebo či ne, ale máte takovou velice, in, eh, chcete velice po, prohlubovat evropskou integraci a proto se vás tam, jaký je váš evropský model. Chcete evropský federální stát a jaké místo chcete vyhradit eh, svobodě každého evropského národa? Odpověď ano pokud eh, já samozřejmě se těch tří funkcí co možná nejrychleji zbavím, pokud mě svěříte svou důvěru. A co se týče, když z mého úvodního projevu, kde jsem hovořil o určitých náradech mimo Evropskou unii, které dnes mají tu možnost, že se snaží jednat čím a tím více unilaterálním způsobem. A my chceme postupovat multilaterálně. Já jsem také o tom hovořil ve svém úvodním projevu, neboť Evropská Evropa je takovým multilaterálním, velice vyvinutým systémem, a který si členské státy sami z organizace Evropská unie se přeci zakládá na té vůli členských států, že chtějí prohlubovat spolupráci, kterou již mají. Což tedy znamená, že členské státy mají velice důležité místo v tom, jak si vedou a provádějí své politiky. Ale vždy se zjišťovalo v minulosti, že členské státy prostě byly toho názoru, že když budou něco dělat společně, tak tam bude přidaná hodnota. A že někdy je lepší rozhodovat na Evropské unii na této úrovni. Co se týče prevence sankcí, pokud tady budeme mít ten mechanismus, tak já se skutečně zaměřím hlavně na prevenci a nebudu zůstávat pouze v té logice sankcí. Sankce budou muset být, ale je důležité hlavně se zaměřit na tu prevenci. Děkuji. Další otázku má pan Stankanelli za EKR. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane nominovaný komisaři. Podle úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví jsou ztráty v důsledku padělání eh, v klíčových ekonomických sektorech eh, velké. Představují 60 miliard euro každý rok a z toho Itálie každoročně eh, přijde o přibližně 10 miliard euro. Tento odhad eh, Úřadu Evropské unie pro všechny vlastnictví ukazuje, že v Evropě přicházíme o více než 400 tisíc pracovních eh, míst. Jak zamýšlíte zajistit, aby spotřebitele nebyli podváděni tímto způsobem a jak by měli mít lepší informace o těch produktech a jak chcete bojovat proti padělání výrobků v Evropské unii. Děkuji vám za tuto otázku. Je potřeba si uvědomit, jaké role existují v této oblasti. Víme, že to je jednak trestná činnost padělání Eh, zboží, takže jednak je na celních službách, na celních eh, orgánech, aby eh, kontrolovali obchodu, výmě, obchodní výměnu, ale jde také o evropskou legislativu, která již dnes ukládá povinnost členským státem trestat a stíhat všechny ty, kteří se podílejí na padělání výrobku nebo na piráctví. A v oblasti spravedlnosti mohu říci, že Eurojust eh, zejména usnadňuje nebo umožňuje výměnu informací mezi členskými státy v této oblasti, zejména hm, je to eh, trestná činnost spojená s porušováním práv k duševnímu vlastnictví. A pokud eh, vím, tak se právě připravuje zpráva o nejlepší nebo osvědčené praxi, jak bojovat s tímto typem trestné činnosti. Co se týče ochrany spotřebitelů, tady hm, eh, to například souvisí s působením digitálních platform, a ty musí mít prostředky pro to, aby zabránili eh, prodeji nelegálních nebo nezákonně eh, vytvořených výrobků, takže potřeba zlepšit spolupráci s těmito digitálními platformami, ale také musíme zlepšit spolupráci mezi národními orgány, které mají na starosti ochranu spotřebitelů že musíme zlepšit eh, sběr informací, o tom jste také hovořil, musíme spolupracovat s Eurojustem, evropská legislativa již eh, má ty možnosti eh, pro členské státy, jak zasáhnout, ale naším úkolem by měla být zejména koordinace všech těchto činností, kterou musíme posílit. Děkuji vám, pane komisaři předsedkyně komise von der Leyen hovořila o zásadě one in, one out, v tom, že se budou rušit eh, legislativní návrhy a já se chci zeptat, eh, který z těch zákonů, které spadají do vaší působnosti, navrhnete vyřadit eh, z platné legislativy, tak abyste tím vyhověl této zásadě. A co uděláte pro to, aby se zlepšila postavení malých a středních podniků, které se nejvíc potýkají s dopadem padělaných výrobků? a které by mohly mnohem více přispívat k hospodářskému rozvoji v Evropské unii. Já vás si ujistit, že zatím nemáme seznam těch legislativních návrhů, které chceme stahovat. Já už jsem se o některých z nich sice zmiňoval na úvod, ale chceme spíše pracovat na tom, abychom zrevidovali nebo modifikovali některé směrnice, zejména eh, té, které se týká malých a středně velkých podniků. Tady <clears throat> můžeme udělat něco pro to, abychom snížili administrativní eh, zátěž, abychom jim umožnili eh, se prosadit, například začínající startupy nebo menší podniky, které mají problém se prosadit vůči těm velkým firmám. A Eh, parlament eh, na, pracuje na té problematice ochraně osobních údajů, protože už eh, byla přijata ta směrnice k GDPR a jde o to, jak tyto povinnosti, které z toho vyplývají, zjednodušit pro malé, středně velké podniky. Na tom chci pracovat, možná budeme muset přijít s novými návrhy, ale chceme rozhodně zohledňovat i postavení těch menších podniků. Děkuji. Než dám slovo panu Arimontovi, tak bych chtěla upozornit eh, všechny přítomné, že už máme mírné spoždění, takže bych vás chtěla poprosit, abyste dodrželi tu jednominutový limit. Pokud někdo z vás zvládne tu otázku za méně než jednu minutu, tak eh, to bude velmi vítáno. Eh, dobrý den, pane Rennes, já vás vítám v Evropském parlamentu, budu také hovořit svou mateřštinou, což je Němčina, pane Reitner, si jistě si představujete, eh, vzpomínáte na zařízení o právech cestujících v letecké dopravě, znáte ho také asi proto, že toto nařízení zná mnoho spotřebitelů v Evropě a to proto, že toto nařízení je velice srozumitelné nebo je stejné ve všech členských státech EU. A já jsem se snažila například se podívat na lhuty, nebo sjednotit lhuty pro záruku balíků na eh, defektní produkty a šlo mi o to, abychom se v celé EU dohodli na jedné lhůtě, abychom se vyjmuli toho, že spotřebitelé a podniky musí řešit eh, ty desítky různých právních situací v Evropě. To si mohou dovolit pouze velké koncerny, ale ne malé podniky a ani ne spotřebitel, pokud eh, neabsolvoval práva. Jde o to, aby vnitřní trh byl jedno, dobře srozumitelný a všude stejný. Proto se ptám, sdílíte můj názor, že pravidla vnitřního trhu, co se týče ochranu spotřebitele, musíme udělat srozumitelné a všude stejné. To znamená, souhlasíte se mnou v tom smyslu, že potřebujeme, aby veškerá pravidla, která se týkají ochrany spotřebitele, byla plně harmonizována? Odpověď, eh, ano, cílem by mělo být toto, naprosto toto sdílím, říkám ano, eh, chci jít směrem k harmonizaci, zejména například ty záruky eh, na produkty. Tady vidíme, že skutečně je to velice obtížné a komplexní pro spotřebitele, ano. Měli, měli bychom mít nějakou maximální harmonizaci ochrany spotřebitele, což je součástí mnoho textů v poslední době. Tady jsme měli takovou ochranu, logiku ochrany prostřednictvím maximální harmonizace, ale někdy jsou situace, asi to není ten případ těch příkladů, které jste uvádět, kde je třeba dovolit některým členským státům ještě zajít dále právě v těch ochranných opatření, například tím, že lépe chrání zdárenitelného spotřebitele. Současná komise se to, myslím, relativně velmi věnuje. A rád bych ještě se vrátit k té otázce letecké dopravy, těch společností. Ano, je to velice komplikované pro pasažéry v současné době. Dnes například tady máme tu situaci způsobenou konkurzem jedné cestovní kanceláře. E, to se týká tisíců osob, stovek tisíců osob. Pokud tedy nebudeme mít nějaký balíček, tak e, vlastně mm, cestující v letecké dopravě nebudou možno se chránit v případě konkurzu nějaké letecké společnosti, takže my bychom měli právě prostřednictvím maximální harmonizace se snažit zajistit eh, cestujícím takováto práva, možnost ochrany. Když to tady jsou urmátry s tím s Tomasem Kůkem, abych ho nezmiňoval, tady skutečně došlo k konkurzu, ten byl oznámen. Ale v případě letecké společnosti by to asi takto neprobíhalo. Ale já velice pozitivně odpovídám na vaši otázku. Ano, měli bychom jít cestou harmonizace, ale samozřejmě bychom měli vnímat tu spe- ta specifika určitých zvláštních situací, zejména těch zranitelných spotřebitelů, kde prostě některé členské státy chtějí ještě jít dál v té ochraně. Děkuji za odpověď. Já bych šel ještě o krok dál a zeptal bych se vás, byl byste ochoten provést jakýsi ček prověření veškerých pravidel, které máme v oblasti ochrany spotřebitele, abychom se podívali na to, kde bychom mohli již nyní zavést plnou harmonizaci. Tedy udělat si skutečně takový monitoring těch pravidel, které stávají a podívat se na to, kde bychom to mohli mít plně zharmonizované. Další otázka. Odpověďte za strategii pro malé a střední podniky. Máte takovouto strategii vyvinout. Mému předřečníkovi jste řekla, že se na to eh, budete dívat, budete se dívat na to, jaká možná opatření by mohly být přijata. Mohl byste nám říct nyní, zde na výboru, jaká konkrétní opatření hodláte zavést, které jsou podle vás nutná pro to, abychom zlepšili život malých podniků, které vytváří asi 80 či 90 všech pracovních míst v Evropě. Co tedy chcete udělat pro to, aby takový ty malý podnik se deseti zaměstnanci měl skutečně jednodušší život než do posud? Ano, byly dvě otázky. Ta první ano. Samozřejmě můžeme si udělat takové zhodnocení právních předpisů, ale e, stále s ohledem na to, co už jsem uváděl tam, kde můžeme mít maximální harmonizaci, ano, tak je to v pořádku, můžeme dát spotřebili takovou záruku, ale možná existuje několik případů, že prostě zjistíme, že třeba bychom dali manévrovací prostě členským státům právě proto, aby mohli jít ještě dále v té ochraně, ale to bylo by hodné si to takhle zhodnotit. A co se týče malých a středních podniků, takový příklad, Eh, mám tady všeobecné nařízení ochraně údajů. Jdeme čím dál tím více cestou digitalizace, to GDPR se snaží nějak právě na to reagovat a my bychom měli eh, právě tady zohledněnou situaci malých a středních podniků v tom smyslu, aby mohli mít své místo v digitálním světě, aby nebyly nutně potrobeny veškerým všem těm pravidlům, které eh, platí pro ty velké hráče. A myslím si, že už to tak je, že máme specifická ustanovení právě pro malé a střední podniky. A samozřejmě se to celé také bude týkat veškeré té legislativy, která eh, bude navázána na tematiku umělé inteligence. Ano, další otázka. Děkuji. Další otázka je od paní Pagazauroton Dua. Zareňu. Děkuji. jste řekl, že čas, že svět se změnil radikálně. Pane komisaři, paní komisařka Johansson hovořila o architektuře policejní spolupráce, že musí být posílena a upgradeována, abychom byli schopni řešit novým a nově se objevujícím hrozbám. To tež se týká justiční spolupráce. Potřebujeme větší efektivitu při vzájemném uplatňování rozsudku. Musíme posílet, posílit veškeré záruky a postavit se za naše soudní systémy a právní stát. Zmínil jste kvalitu. E, je jasné, že ty nejhorší zločiny v této oblasti nemohou zůstat nepotrestány. A největším a nejdůležitější věc je územní integrita. Pokud budeme mít jasné závazky v naší parlamentní práci. Reformujete tento systém, změníte ho, zlepšíte ho. Děkuji, protože jste se vrátila k eh, zatýkacímu rozkazu. Pokud jde o zlepšení spolupráce mezi soudními orgány, tak tam podstatě poprvé teď budeme mít Evropského veřejného žalobce, který bude moci iniciovat vyšetřování řízení. A pokud jde o evropský zatýkací rozkaz, tak to je jeden, eh, jeden z úspěchů naší spolupráce, protože jich bylo hodně v poslední době a v 50 procentech se to setkalo s úspěchem, zkrátilo to veškeré lhuty na dnešních 16 hodin. A já chci připomenout, jsou tu rozhodnutí soudního dvora, jich asi 40, které nám teď um, umožňují trošku zlepšit ty základní linie. Máme možnost nyní do toho vnést tu rovnováhu mezi, mezi tou účinností a respektováním právě na obranu. A nyní probíhá vyhodnocení situace a pravděpodobně to ukáže, že všechny členské státy uplatňují korektním způsobem tento mechanismus. A v případě, že tomu tak není, že to nebude zřejmé, tak můžeme samozřejmě zahájit řízení za porušení. A jak jsem již připomněl, pokud vyhodnocení toho, co zatím chybí, bude vyžadovat určité změny zatýkacího příkazu, tak já jsem připraven předložit návrh změny v rámci diskuze, která se bude dít ve spolupráci s parlamentem. Bude potřeba to potom předložit radě, ale každopádně ta vůle půjde dál, co se týče vůle potírat některé závažné trestné činy. Muchísimas gracias, señor por su compromiso. Děkuji vám za vaši odpověď, za všech, pro všechny ty zlepšení, co se týče tedy reformy, která by zlepšila tuto situaci, tak eh, to všechno je pohyb správným směrem. Ale mám jednu otázku. Ve písemné odpovědi jste se zavázal, že zajistíte dobré uplatňování směrnice, která předpokládá minimální míru podpory eh, pro oběti zločinu. Je to z roku 2012. A tato směrnice byla schválena proto, aby ti, kdo trpí těm, těmi nejhroznějšími zločiny, traumaty a tak dále, aby se mohli domoci um, ehm, určité spravedlnosti a práva na odškodnění. A v tomto směru byla hezká slova, ale parlament pak konstatoval, že členské státy tuto směrnici nedodržují. Alespoň to jsme konstatovali v roce 2018. Jean-Claude Juncker za, zadal vytvoření, eh, vypracování zprávy, která by schrnula tyto nedostatky, pokud jde o práva obětí. Potřebujeme komisaře, který bude skutečným eh, rebelem eh, proti této politice pouhých hezkých slov. Budete jim vy? sdílím například, eh, přesně sdílím to, co jste říkal o těch dvou elementech. Za prvé musíme tady eh, skutečně ověřit, zase provádí veškeré ty závazky, které existují a veškeré ty předpisy a ustanovení. To je samozřejmě uh, zásadní právě i v rámci boje proti terorismu a samozřejmě oběti terorismu. Víte, že zde v Bursteru, stejně tak jako bohužel eh, v řadě dalších evropských měst tato situace je, že eh, na Brusel teroristé zautočili, bylo mnoho obětí. Samozřejmě musíme bdít na to, aby to bylo upňatováno, ale druhá poznámka, to uplatňování se prostě netýká pouze obětí terorismu. Momentálně máme jistý počet eh, elementů, které se zavádí, či jsou zavedeny, ale my bychom si skutečně měli mít tu možnost informovat oběti, to, aby se mohli obrátit na soudy, podporovat je, eh, podat jim pomocnou ruku. A není to pouze terorismus, to se prostě týká obětí veškerých zločinů. Eh, já tady mám asi 41 doporučení zprávy paní Milke, já to znám, je to takový základ pro to pro nás, abychom pracovali na nových návrzích, které se budou právě týkat práv obětí. Děkuji. Další otázka. Paní Vitikem paní Vyřekem za nezařazené. Já jsem ocenila vaši upřímnost, pane nominovaný komisaři, s jakou jste hovořil o problémech, se kterými jste se potýkal, ta různá obvinění na vaši eh, adresu. Chci se zeptat, vzhledem k tomu, že paní von der Leyen ve svém pověřovacím dopise řekla, že nemohou existovat žádné pochybnosti o bezúhonosti komisaře, zvažoval jste odstoupení, dokud eh, se tyto všechny obvinění nevyřeší? To je moje otázka. Děkuji za vaši otázku, ale jak jsem říkal na úvod, tak eh, státní zástupce rozhodl, že tady žádné obvinění není. Takže nevím, eh, proč bych měl rezignovat. Já jsem se Eh, obhájil, to jsem říkal i v tom svém prvním prohlášení. Ale jsou tady i čerstvá nová obvinění. Mohu se tný zeptat, vzhledem k tomu, že tady jsou eh, tisíce nevinných občanů v celé Evropské unie, kteří jsou eh, omylem nebo s úmyslem obviněni z nějaké trestné činnosti, kteří například nemohou vykonávat svou práci kvůli tomu, nebo Eh, se procházejí něčím podobným, tak jak to teď bude vypadat, když lídři Evropské unie eh, se odkazují na eh, svou nevinnost, na to, že skutečně existuje ta zásada, dokud není někdo usvědčen, tak je nevinný, ale na druhou stranu platí také zásada, že by se se všemi mělo nakládat stejným způsobem. To je druhá otázka to tak eh, může být, ano. Eh, stejným způsobem <clears throat> se jednalo i se mnou. A eh, ta obvinění jsou, pocházejí od stejné osoby, ale my se k tomu stavíme stejným způsobem, takže mohu jenom potvrdit to, co jsem říkal na úvod. Další otázku pa, paní Kalžurant za SAD. Děkuji, paní předsedkyně. Pane nominovaný komisaři, Jeden z vašich úkolů bude zajistit, aby základní práva byla dobře chráněna i v digitální eh, éře a aby tak eh, byla regulovaná oblast umělé inteligence. Vy už jste do určité míry o tom hovořil, ale já bych se vás chtěla zeptat, abyste eh, k tomu byl konkrétnější. Mám k tomu následující otázku. Jak chcete zajistit záruku ochrany soukromí a osobních údajů a princip nediskriminace ve sběru, agregace a aplikace dat. Vzhledem k tomu, že už jsme byli svědky různých příkladů toho, že algoritmy eh, různým způsobem sledovaly eh, občany bez jejich vědomí, vzhledem k tomu, že se čím dál tím více používají eh, tyto nástroje i pro Eh, orgány činné trestním řízení, tak jak chcete zajistit, že se této oblasti bude držet princip <clears throat> nediskriminace a přiměřenosti? A ještě velmi krátká otázka, ano nebo ne, stačí. <clears throat> Zaujmete tvrdý postoj k tomu, že eh, i v této oblasti budou respektována eh, základní práva? Eh, na tu druhou otázku ta odpověď je ano, já s tím eh, nemám žádný problém, říkal jsem to už eh, v předchozí odpovědi. Pokud budu potvrzen ve funkci, tak hlavní úkol v rámci portfolia bude právě obrana základních práv. Mohu to zopakovat i pro tu umělou inteligenci. Je evidentní, že musíme udělat, musíme jít dál, musíme zavádět inovace v Evropské unii, ale přidaná hodnota Evropské unie také v tom, že to můžeme udělat za plné ochrany soukromé sféry osobních údajů a základních práv. Jak to eh, bude možné? Já už jsem říkal, že v prvních stornech ve funkci budeme pracovat na nové horizontální legislativě o etických aspektech umělé inteligence. Například eh, budeme chtít dávat více informací o používání umělé inteligence vy jste zmiňovala ty příklady, my chceme, aby eh, základní práva byla ošetřena od začátku, od vývoje různých aplikací. A musíme požadovat také více informací o algoritmech, o eh, tom, jakým způsobem eh, ty algoritmy fungují. Protože jde o to, že národní orgány, včetně soudců, musí mít schopnost ověřovat tyto aspekty Nejde tedy jenom o přijímání nové legislativy, ale jde také o to, jak pomoci národním orgánům například eh, zavést určité kontroly, ověřovat si eh, a přijímat informace. To může být ve formě nové legislativy, ale jak už jsem říkal, my budeme eh, také muset ošetřit tyto věci sektor po sektoru, protože jinak to asi funguje ve zdravotnictví, jinak v dopravě a budeme muset to důkladně skoordinovat se svými kolegy. Chceme-li chránit eh, soukromí, chceme-li zabránit eh, situa- diskriminačním eh, situacím v digitální oblasti, tak to musíme být schopni dělat od té úvodní fáze vývoje dané aplikace a musíme dát patřičné nástroje všem národním orgánům. Děkuji, pane Reinders. Beru potaz vaše široké zkušenosti v zahraničních otázkách a vaše prohlášení, kde eh, hovoříte o, o tom, že chcete sehrát významnou roli v externí dimenzi ochrany soukromí a dat. Ale jaké budou vaše konkrétní kroky na podporu evropského modelu, který je regulovan GDPR? A jak se postaráte o to, aby v mezinárodních jednáních, zejména se Spojenými státy, jsme nepodkopali ochranu, která je zatím v návrhu. A ještě jsem chtěla doplnit. Můžete potvrdit, že budete mít silný postoj v rámci komise, aby se zajistilo, že v oblasti vymáhání práva budou základní práva plně dodržena? Děkuji. K vaší poslední otázce ano. Už jsem řekl, že ano. Tam je to velmi jasné. Co se týče schopnosti prosazovat naše vlastní normy a standardy. Pokud chceme vysvětlit, tedy, že můžeme podporovat nějaký systém rozvoje a tak dále, boj s klimatickými změnami, nebo když říkáme, že chráníme, hájíme lidská práva, základní svobody, musíme to dělat nej, nejen uvnitř Evropské unie, ale ve všech diskuzích s našimi partnery. Zmínila jste Spojené státy. Řeknu to jasně. Já jsem velmi otevřený tomu sednout a bavit se o tom, zorganizovat nějaký společný přístup, abychom měli společnou vizi. Předtím, než přistoupíme k uzavření nějakých jednání se Spojenými státy. Já to nehodlám dělat předtím, než bude dohoda v, eh, v, Evro, v rámci Evropské unie. Ale bychom to řekli konkrétně, musíme to udělat. Jinak samozřejmě ten vliv přijde zvenku. Třeba ten, ten takzvaný eh, zákon o cloudu ve Spojených státech, to bude mít nějaké dopady, takže my musíme jednat co nejdřív. Máme-li mít nějaký vliv nad rámec Evropské unie, abychom nebyli pouhými pasivními příjemci těchto vlivů. Děkuji. Nyní pan Melo za EPP. Pane Nedesi, v rámci veřejného žalobce máme již kandidátku na eh, toho, funkci tohoto žalobce. Eh, máte za to, že komise udělala maximum pro to, aby PPO fungovalo do roku 2020, zvláště co se týče monitorování směrnice PIF, která je základem pro EPPO. A také postaráte se o to, aby byly zajištěny personální zdroje, jak eh, zabráníte situaci v zemích, které momentálně se neúčastní, aby se tam ta situace nezhoršila. A co se týče korupce, souhlasíte, že prodej pasů evropských občanství, jak se to děje na Maltě, bez skutečné vazby k Evropské unii nebo členskému státu představuje závažná rizika zejména z hlediska bezpečnosti, praní špinavých peněz, korupce a daňových úniků. A co se týče kriminálních obvinění, je to samozřejmě pro nás velice důležité, abychom slyšeli tato ujištění. Děkuji já chci jen zopakovat eh, k veřejnému žalobci, že Naším prvním úkolem je vytvořit TPPO do konce příštího roku. Já jsem již v kontaktu a již mám seznam kroků pro příští měsíce. A s paní Kovezi, která je tedy kandidátkou na tuto funkci. Potřebujeme kolegium žalobců. Takže kromě toho musíme mít vynakládat větší tlak na implementaci směrnice PIV, protože bez toho bude samozřejmě těžké, aby eh, nový veřejný eh, žalobce fungoval. A kromě toho bude důležité přidělit dostatek zdrojů, finančních zdrojů EPPO a v rámci ve víceletém rámci, ve víceletém rámci se snad podaří tyto prostředky vyčlenit, uhájit, eh, uvidíme, ověříme, aby to bylo možné implementovat. Ale bylo by asi užitečné pokročit dál, co se týče terorismu, je samozřejmě užitečné sledovat přeshraniční teroristické aktivity a mít tuto kapacitu státního zástupce, který by eh, se tím mohl zabývat. A já jsem si jist, že máme v tom to rovněž kapacitu. Co se týče prodej pasů, to nejsou jenom členské státy, také třetí země, které pak napomáhají přístup do eh, některých tedy členských států s určitými vízy. A musíme se skutečně držet reálné vize národnosti, protože existují určitá práva, svoboda pohybu, možnost hlasování a tak dále. Takže musíme, mít strikt, musíme být striktní. Teď vznikla skupina expertů, která chce více informací a musím říci, že je to složité. Mít konkrétní fakta a částky musíme možná tlačit prostřednictvím nějakého šetření, abychom zjistili, kolik takových pasů je vydáváno, jaká jsou pravidla, za jakých situací. Protože, jak říkáte, jsou s tím spojená rizika korupce, praní špinavých peněz. Takže já jsem za, skutečně cítím závazek toto řešit. Musíme chránit evropské občanství. Je to velice důležitý eh, prvek a hodnota. Já nechci, aby se, to, aby se organizoval trh s evropským eh, občan, s eh, občanstvím. Samozřejmě jsou určité možnosti, ale mají své limity. Co se týče dodržení právního státu a jeho ochrana, to je jedna ze zodpovědností tohoto portfolia spravedlnosti. Myslím si, že je tu důležitý jasný závazek z vaší strany posílit všechny mechanismy justiční spolupráce, zejména zatýkací příkaz. Ale kromě toho je také důležité plně podpořit ústavní řád členských států. U příležitosti nelegálního hlasování v Katalánsku před dvěma lety Evropská komise jasně vyjádřila svou podporu a přitom hájela právo členských států eh, dodržet svůj ústavní řád. Můžete to potvrdit, pokud budete v této funkci? Poté, co jsme slyšeli od vás eh, zatím, tak eh, rozumíme tomu, že podporujete ten eh, titul komisaře na ochranu evropského způsobu života? Co slyšíte druhé otázky? Podporuji tuto pozici. Podporuji pozici, že potřebujeme hájit evropský způsob života. Článek 2. Smlouvy. To je jasné. O tom to je. Článek 2. Ochrana všech těch hodnot, které máme, jako jsou základní práva a tak dále. Takže na tom musíme pracovat a musíme hájet způsob života v Evropské unii, vzhledem k tomu, že máme článek 2 smlouvy. Ten druhý prvek ano, samozřejmě. Budu trvat na stejné pozici, potřebujeme, jaká, jaká byla ta současná. Musíme plně respektovat ústavní řády různých členských států. To jsem řekl i jako ministr v Belgii, ve vztahu k těm situacím, které eh, nastaly. Různé členské státy mají pravidla, můžu, můžu se měnit eh, ústavní řád, ale já se budu držet přesně té pozice. A co se týče zatýkacího rozkazu, tak už jsem řekl, že nyní eh, provádíme vyhodnocení a pokud bude nezbytné zahájit nějaké řízení pro porušení nebo revidovat eh, samotný příkaz, tak to uděláme. Question is from Madam. <coughs> Další otázku má paní Cornelia Ernst. thank you very much. My uh, question is a question on... Já mám otázku, týká se, týkající digitální oblasti, paní Rendersen. týkající se oznamovatele. Eh, v poslední eh, zprávě k této oblasti se uváděl, že Evropská komise bude hodnotit, eh, jestli se dodržuje právní stát, jde o možnost zveřejnit uniklý materiál, jde o svobodu médií a my očekáváme, že příslušný komisař to bude považovat za svou prioritu. Ale četli jsme také v belgickém tisku, že vy jste osobně navrhl eh, navrhl potrestání těchto informátorů eh, trestem ve výše tří let odnětí svobody. což je velké riziko pro eh, svobodu vyjadřování a byla na vás výzva, abyste to odvolal. Můžete to vyjasnit, jak to vypadá s tímto návrhem? A jak tomu budete přistupovat jako komisař? Děkuji, tam jsou dvě různé věci na celostátní úrovni. Jsme to konzultovali s příslušnými orgány na základě našich postupů a já jsem hned řekl, že budeme postupovat v souladu eh, se všemi, eh, na základě těch konzultací se všemi dotčenými orgány. To eh, bylo konzultováno tedy i s asociacemi novinářů a ty rozhodně nechtějí nějakým způsobem omezovat možnost zveřejňovat určité materiály. Jde o přístup veřejnosti k takovým materiálům. My rozhodně nechceme omezovat svobodu tisku. To rozhodně nebylo cílem té nové legislativy. Jako komisař vás mohu ujistit o tom, že budu provádět novou směrnici o informátorech, whistleblowerech a v první řadě chceme ověřit, že ve členských státech eh, už existuje eh, národní legislativa na jejich ochranu. Musíme eh, ověřit, že Eh, že k jejich ochraně, ale že se také ověřují ty informace, které tímto způsobem jsou získávány. A eh, pokud se stanu komisařem, tak bych eh, chtěl zajistit skutečnou obranu informátorů. Jak víte, jsou tady určité pojistky na ochranu občanům, aby mohli bránit svá práva. A potom jsou tady pojistky, které mají eh, zajistit, že máme co dočinění se skutečnými informátory, ale chci dohlednout na správnou implementaci dané směrnice a postarat se o to, aby ta ochrana byla lepší, než je v současnosti. Pokud jsem to správně pochopila, tak eh, chcete změnit svůj postoj k tomu návrhu z léta. Chcete ho stáhnout? Pochopila jsem to správně. A Potom se chci zeptat, eh, jak přesně chcete zlepšit tu ochranu eh, informátorů na evropské úrovni. Já to zopakuji francouzsky, možná, že jsem to neřekl úplně jasně v angličtině, ale eh, já už jsem to eh, řekl, že už jsem reagoval na ty výhrady asociace novinářů. Ten text bude upraven v souladu s tím, eh, jak proběhly ty konsultace se dotčenými stranami. Rozhodně tam nebude nějaký trest odnětí svobody, to je jasné. Ten text v zásadě definuje ty případy, kde ty E, tajné důvěrné informace nemohou být e, zveřejněny e, ze strany těch lidí, které mají k dispozici, ale to se nějakým způsobem nedotýká postavení nebo situace těch novinářů, co se týče ochrany informátorů samotných, tak my chceme dosáhnout konzistentní aplikace této směrnice ve všech členských státech, ale samozřejmě s nimi budeme diskutovat o tom, že by mohli Eh, přijmout i dodatečná opatření na jejich eh, ochranu nebo pomoc. Může to být právní pomoc, finanční pomoc a nebo i psychologická pomoc. A to jsou všechno věci, eh, ve kterých české státy mohou jít o kus dál a pokud to bude potřeba, tak může mít o kus dál i na evropské úrovni. Děkuji. Další otázku má paní Borzan za skupinu SAD. Děkuji. Já mám obecnou poznámku. Jsem zklamaná s tím, že ve vašem pověřeném dopise se vůbec nehovoří o ochraně spotřebitelů. Doufám, že to bude hrát důležitou eh, součást vaší eh, politiky a že to budete zohledňovat i horizontálně. A moje otázka je následující. Parlament požadoval ekologický design u více výrobků. My jsme požadovali jasné také pravidla pro celý životní cyklus výrobku, abychom dosáhli mm, změny, abychom přešli k udržitelnější eh, modelu spotřeby, tedy že by měla být zajištěna opravitelnost výrobků v jejich životním cyklu, tak aby eh, to bylo jednodušší. Souhlasíte s tím, že ten legislativní rámec by měl zahrnovat i pravidla pro záruky za takové výrobky. Já chci zopakovat, a říkal jsem to také na úvod, že je velmi eh, důležité nasměrovat spotřebu k udržitelnější ekonomice. Já eh, se také uvědomuji, že máme závazek v oblasti cílu udržitelného rozvoje. A jak už bylo řečeno, ta nová komise chce v prvních 100 dnech se více podívat na dodavatelský řetězec, tak aby spotřebitel také mohl využít <clears throat> toho přechodu na ten nový systém. Je potřeba zajistit lepší informovanost spotřebitelů, aby se mohli informovaně rozhodovat, ale to samo o sobě nestačí, abyste hovořila o tom, že řada zařízení, řada produktů předčasně zastarává a musíme eh, tedy zajistit nejenom dobrovolnou reakci, ale musíme eh, zajistit, aby k tomu nedocházelo. Musíme <clears throat> trvat na lepší trvanlivosti produktů a také musíme požadovat po výrobcích, aby jednak dávali o tom informace o možnost eh, tě pořídit se náhradní díly nebo nechat to zřízení opravit. A všechny ty informace musí mít spotřebitel k dispozici. Co se týče eh, toho ručení nebo záruky za tyto výrobky, to je také věc, eh, kterou chceme upravit. tím, že by výrobce měl nést nároku eh, za trvanlivost eh, výrobku a to se musí promítnout do celého dodavatelského řetězce. Jde nejenom o trvanlivost, ale také možnost eh, opravy. A ještě poslední věc. Greenwashing. Je potřeba, aby ty informace byly jasné a nebyly zavádějící, protože někdy Eh, jsou spotřebitelé spíše mateni. Já jsem slyšela vaše úvodní prohlášení, ale byla bych radši, kdyby eh, jsme to od vás měli i písemně. Nedávno jsme slyšeli zprávu o nárůstu dovozu ze třetích zemí. Odhaduje se, že elektronické zboží v hodnotě miliard euro se dostane každý rok na evropský trh a kolikrát tyto výrobky nejsou vždy bezpečné eh, pro spotřebitele, takže jak chcete zajistit, že evropští spotřebitele jsou dobře chráněni před výrobky, které nejsou v souladu s naší legislativou. Jak chcete zajistit, aby nedocházelo ke snížení úrovně ochrany spotřebitelů Evropské unie? Congratulations. Dobře, jsou různé způsoby, jak toho dosáhnout. Zmínil jsem jednu, pokud jde o obchod online, e-commerce, tam můžeme spolupracovat s platformou a požádat jí, aby se účastnila tohoto procesu. Nejenom co se týče nelegálních výrobků, ale i výrobků rizikových. Musíme zorganizovat testy a pokud je tam riziko, tak všechny ty eh, platformy tam musí ty výrobky těm, těm testům podrobit. Třeba ve vztahu k Číně. To bude důležitý bod na naší agendě, abychom vysvětlili, že potřebujeme, aby do Evropské unie byly importovány bezpečné produkty. Co se týče vývoj digitálního světa s umělou inteligencí a tak dále, musíme pomýšlet na změnu nebo úpravu té obecné ochrany, eh, co se týče bezpečnosti výrobků. Ale ze všech těch možných kroků musíme zejména pomyšlet na reálnou kontrolu všech těchto výrobků, které přichází na vnitřní trh. Pokud existuje nějaké riziko bezpečnosti, musíme reagovat. To by byl možná nejlepší způsob, jak je revidovat. Směrnici o bezpečnosti výrobků nejenom mít obecnou bezpečnostní síť, ale také po jednotlivých sektorech. Děkuji. David Cormand za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. A zdravím. Jsem tu. Zdravím vás. Já jsem slyšel tu odpověď naší kolegyně. Děkuji za to, že položila tuto otázky, co se týče zodpovědné spotřeby. Ale úplně mě to neuspokojilo. Hovoříte o tom, že spotřebitel musí být veden ke zodpovědnosti, ale jak to bude, k tomu, aby byli vedeni ke zodpovědnosti průmyslníci, protože my jsme zákonodárci. Takže jistě, že můžeme informovat spotřebitele, ale hlavně bychom, eh, jsme tu hlavně o to, o to, abychom vytvářeli právní normy. Takže měli bychom integrovat nové normy, co se týče vytváření výrobku. Mělo by to vést výrobky, výrobce k tomu, aby eh, přispěli k dlouho k opravitelnosti svých výrobků a k jejich dlouhodobému používání a trvanlivosti. Takže pokud to eh, zajistíme například záruku rozšířit i na 5 až 10 let a mm, eh, záměrné zastarávání by mělo být učiněno skutečným deliktem, abychom eh, s ním byli schopni něco udělat. Děkuji. Já se ne, musím vrátit k tomu, co už jsem řekl. Myslím si, že co se týče udržitelnosti, udržitelného rozvoje, tak samozřejmě musíme informovat firmy a firm, tedy spotřebitele a firmy musí právě poskytnout tyto informace. A jinak ta trvanlivost a opravitelnost těch produktů, možnost eh, náhradních dílů a jejich výměny a opravitelnost nejenom nutně tou firmou, která to prodala, ale třeba i třetími stranami. Samozřejmě, že se podíváme na to, jaká jsou stávající pravidla, ale pokud chceme tyto informace dát celá jasně, tak musíme zavázat producenty k tomu, aby tyto informace dali a aby to byly záruky. A jestli hovoříte o zárukách a o jejich prodloužení, tak samozřejmě přihlédneme k těm situacím možná, jestli to bude nějaký závazek dlouhodobosti, tak je logické, že to musí nějakou dobu vydržet. Takže tady vám dávám zapravdu, jestli to bude pět nebo deset let, to je možná trošku komplikovanější, ale co se týče eh, programového zast- programovaného zasta- zastarávání, tak pak by to samozřejmě měl být přestupek. Mělo by být možné to nějakým způsobem postihovat. není možné do nějakého produktu dobrovolně, vědomně zapracovat toto eh, zastarávání, aniž by to mělo nějaké následky. Musíme přimět firmy, aby jak informovali, dávali informace a aby zvyšovali mož- kapacitu opravitelnosti a aby se šlo dál, protože skutečně to záměrné zastarávání, to znamená, že nějaký výrobek, který by mohl fungovat mnohem déle, přestane fungovat dřív, takže to je něco, co jednoznačně by se mělo řešit. Jak posílit i zodpovědnost producentů? Děkuji, děkuji, pane nominovaný komisaři. Já se chci vrátit k otázce paní Ernst. Co se týče oznamovatelů trestné činnosti, protože jsem úplně nepochopil vaši odpověď trošku jako doktor Didier a pan Reinders. Vy jste chtěl v Belgii dost omezené právo a říkáte, že na evropské úrovni budete ambicioznější. Ale co chcete přesně dělat? Na ochranu oznamovatelů eh, trestné činnosti na evropské úrovni. Víte, že velmi často jsou, je to eh, první eh, taková linie v boji proti různým lobbystům a tak dále. Takže nám jde o velmi konkrétní ochranu těchto hrdinů naší doby, oznamovatelů trestné činnosti. Což je Belgie, tak tam jsou ty texty přizpůsobeny potřebám všech eh, subjektů, ať už jsou to firmy nebo žurnalisté, jak, jak to je klasicky, jak to funguje u nás. Konzultovali jsme všechny strany. Co se týče evropské úrovně, tak vás ujišťuji, že ať už jsem měl jakékoliv osobní zkušenosti, tak chci zajistit ochranu oznamovatelů. To znamená, chci zajistit, aby se skutečně uplatňovala směrnice a aby ta směrnice eh, byla jasně uplatňována, transponována. A jak jít ještě dál? Pokud některé členské státy chtějí jít dál, jak to dělat? v jejich případě, jak jim pomoci, anebo v případě například eh, nějakých možností mm, můžeme k tomu poskytnout i evropskou pomoc prostřednictvím eh, evropského ombudsmana a tak dále. A pokud jsou, eh, pokud vím, tak jsou tam také bezpečnostní doložky, protože samozřejmě, že pokud nám jde o základní práva, musí tam být i bezpečnostní doložky. Ale je jasné, že chceme pokročit, postoupit, co se týče této ochrany. Děkuji. Překračujeme vymezenou dobu, takže prosím, aby poslední dvě otázky byly co nejstručnější. A následující je od Lize Schreienmacher za Renew. Děkuji paní předsedkyně a děkuji pane Reindrse, že se dostavil Ano, co se týče těch startupů, tady mám, mohu jistit, že čelíme stále novýmějšímu vývoji, které je čím dál tím více digitální povahy, což si myslím v sobě skrývá obrovskou příležitost pro naši ekonomiku a měli bychom učinit více pro to, abychom chránili a podporovali malé střední podniky a startupy. Tady poukazuje na naše obchodní právo, je třeba ho digitalizovat. Tomu je třeba se věnovat. Rád bych podotkl, že je třeba především myslet na možnosti digitalizace, tedy používat čím dál tím méně papíru a více digitálnější přístup. Co se týče toho možného vývoje, tady bych rád a máme tady celou řadu nových pravidel, které jsme ji schválili či schvalujeme. Tady bych já ještě zmínil v tomto kontextu umělou inteligenci. A hrať. Jak budu hovořit? Nizozemsky, anglicky. Pokusím se o angličtinu. Nechci mluvit příliš dlouho. Musíme spolupracovat na různých eh, specifických pravidlech, které se týkají eh, malých a středně velkých podniků. Já jsem například předtím mluvil o umělé inteligenci. Proč například, podobně jako ochraně dat, nezavést specifická pravidla pro malé a středně velké podniky? Vy jste eh, ve své otázce hovořila o licencích pro startupy. Já s tím souhlasím, bude problém to zorganizovat pro všechny české státy a bylo by dobře, kdyby existoval jakýsi cestovní pas, jako když eh, někam cestujete, tak něco podobného, protože něco takového už funguje ve finančním systému. Bylo by to dobře pro někoho, kdo chce investovat eh, do inovací, takže by bylo dobře se zamyslet nad tím, že by stejná pravidla platila i pro malé středňověké podniky. Omlouvám se za to, že jsem uh, mluvil několika jazyky. Děkuji, děkuji také za to, že jste eh, hned zareagoval na téma licencí a ještě k tématu digitalizace. Tam je eh, ještě jedna věc, která nás znepokojuje, a totiž to, že mnoho dat zůstává na těch onlineových platformách a pro uh, mnohé startupy je důležité, aby měli přístup, mohli disponovat těmito daty, aby mohly být skutečně inovativní. Eh, vědění, znalosti znamená moc. Co uděláte s těmi daty business to business? Kde jsou ta data? Jak můžeme ochránit vlastnictví těchto údajů, aniž bychom bránili inovacím a zároveň chránili, eh, a zároveň je tady také třeba chránit práva spotřebitelů. To bude jeden z těch prvních úkolů komise v prvních dnech působení, abychom zajistili vyváženost mezi ochranou soukromí, ochranou osobních údajů eh, různých eh, stran a jejich základních práv, a na druhou stranu také půjde o to, jak podpořit inovace a zajistit opravdový přístup eh, k těm datům, které jsou proto potřeba. A chci říct, že uvidíme, jak konkrétně se nám podaří to zajistit, ale dáme-li více informací spotřebitelům, tak také jim musí dát informace o tom, eh, jak, jakým způsobem funguje umělá inteligence. Takže v některých případech bude potřeba chránit určité duševní vlastnictví dané společnosti, ale bude eh, to potřeba vyvážit eh, s tím, jak zajistit přístup pro ostatní. A je potřeba zvážit ty různé prvky, soulad mezi soukromým zveřejňováním, eh, usnadněním informací o různých aplikací a potřebě je sdílet, abychom podnítili inovační procesy. Děkuji. Poslední otázka má paní Valsman za EPP. Paní předsedkyně, vážený pane Reindersi, děkuji mnohokrát. Já tedy ukončuji kolo otázek a na tomto místě bych chtěla poděkovat za to, jak jasným způsobem eh, dáváte odpovědi na naše otázky, což v nás eh, vyvolává očekávání efektivní spolupráce. Sdílíme to, že umělá inteligence není science fiction, že již dnes ji eh, nalézáme v mnoha oblastech, které se přímo týkají života evropských občanů. Tady jsou důležitá interdisciplinární řešení, vy jste o tom hovořil. A také v písemné odpovědi jste již reagoval na tu etickou stránku, na otázku ochrany údajů. Já se ptám, pochopila jsem správně, když jste hovořil o tom, že během prvních 100 dnů na komisi bude legislava, legislativa, která se týká odpovědnosti za škody umělé inteligence, že to tedy nebude po změnění stávajících eh, právních předpisů, ale že to bude skutečně samostatný právní předpis, které, eh, který bude tuto odpovědnost za škody řešit bych měl upřesnit. Ne, já si nemyslím, že, bude, že to bude možné v prvních 100 dnech vytvořit plně nové nařízení o odpovědnosti. Ten můj návrh je, že v průběhu těch 100 dní, a to řekla i paní von der Leyen, budeme pracovat na celkovém přístupu k globálnímu světu. Ale specificky, co se týče toho lidského a etického aspektu umělé inteligence. Takže tím se budeme zabývat především. Pokud budu mít toto portfolio, tak chceme, aby existovala určitá horizontální záruka ochrany etických aspektů, abychom upřednostňovali ten lidský aspekt. Ale řekl jsem, že musíme začít diskuze o odpovědnosti, protože s novými produkty, výrobky se musíme zamyslet nad eh, tím, jak to dělat novým způsobem. Třeba nová auta bez řidiče. Jak jsem řekl, jak identifikovat odpovědnost v případě nehody? Když bude nehoda na silnici, tak možná už tam, možná už za to nemůže vlastník, ale možná eh, ten, kdo to vytvořil, ale to nemusí být jedna firma, protože tam může být software a hardware. A ta, té první fázi, těch prvních 100 dní, jak je to v mém pověřovacím dopise, v mandátu od paní von der Leyen, tak tam se je položen důraz na tyto um, jaksi humani, humánní a etické aspekty umělé inteligence. Musíme změnit směrnici o bezpečnosti výrobku, protože tady jsou určité dopady a přesahy na bezpečnost. Bezpečnost je důležitým aspektem, lidské a etické aspekty a odpovědnost ale v prvních 100 dnech vás nechci ujišťovat, že budeme rovnou mít nové nařízení. To bude možná trvat trošku déle. Já bych ještě navázala na tento bod. Jistě pochopíte, když jsem činná ve Bíru pro vnitřní trh a v právním výboru jsem tam řádná členka, tak samozřejmě se nejvíce zajímám o spravedlnost a ochranu spotřebitele a vítám horizontální přístup k legislativě. Jistě to není jednoduché, tak to skloubit různé sektory. A ptám se, ta horizontální legislativa je určitým typem lex generalis a pak na těch u, u různých odvětvích plánujete eh, různá lex specialis, které budou řešit ty eh, konkrétní oblasti. A další otázka, čemu se budete věnovat eh, na, na první, jak si, jako první, na prvním místě, nejdříve? Ano, já si myslím, že postup komise, pokud tedy mi dáte důvěru, bude taková. Od začátku budeme chtít horizontální legislativu těch etických a humánních aspektů. A to neříkám Eh, že se to bude týkat pouze uživatelů a také kontrolních orgánů a samozřejmě z jurisdikce soudů, která pak bude řešit otázky například odpovědnosti, které je důležité, aby byl skutečný přístup k informacím o textech, kontrolách, aby se vědělo, co se tam odehrává v oblasti umělé inteligence. A samozřejmě jsou to sektory jako zdraví, doprava, finanční odvětví. Takovéto sektory si budou možná muset vyžádat jaké specifičtější přesnější, detailnější přístup a my samozřejmě budeme spolupracovat v tomto s odpovědějícími komisaři. Ano, tady eh, musíme mít stejný přístup k té odpovědnosti, to jistě ano, takový ten obecný a v těch jednotlivých sektorech možná si to budeme muset probrat sektor po rektoru a tam to nějak přesně rozpracovat, ale přesně budeme v podstatě pracovat tak, jak vy jste to zde nadnesla. Děkuji. Chci poděkovat všem poslancům a poslankyním za otázky a nominovanému komisaři za jeho odpovědi. A nyní přejdeme k vašim závěrečným pěti minutám. Dámy a pánové, vážení předsedové, vážení poslanci a poslankyně, já vám děkuji za dnešní debatu, eh, která vlastně navazuje na eh, debaty který jsem měla s členy různých výborů během posledních týdnů. Eh, líbí se mi, že ta debata je vždy živá, že jsme tady v Evropském parlamentu stejně živý jako v národních parlamentech a já vidím, že vy sdílíte můj přístup, že bychom chtěli pokročit v různých oblastech, které se budou týkat mého portfolia. Pokud mi tedy dáte svou důvěru, bude to respektování právního státu, spravedlnost a ochrana spotřebitele. Dnes dopoledne jsem se snažil ve svém úvodním projevu vám představit jisté priority které jsou detailně rozvedeny v mém pověřovací dopise, ale také říkám, že skutečně chci v těch veškerých oblastech zejména postoupit s evropským projektem. Pro mě také zásadní vám naslouchat a zjišťovat, jaké jsou vaše obavy, čím se zabýváte, co vás nepokojí. Je důležité, abychom spolupracovali spolu s radou a samozřejmě komise by také měla pracovat s parlamentem protože od vás také pochází nové iniciativy a to je také eh, právě to, o čem hovořila paní van der Leyenová, když hovořila o zavedení možná práva, eh, možného práva iniciativy. Samozřejmě budeme eh, sledovat eh, stav právního státu v EU i u našich sousedů, budeme mít ten nový mechanismus právního státu, tak, abychom zajistili, že budeme plně právě základní práva také v digitální oblasti. Pak samozřejmě úřad veřejného žalobce, ten bude rovněž prioritní a pak tady budeme muset plně uplatňovat veškerá práva, co se týče ochrany údajů. Budeme se věnovat umělé inteligenci, budeme se věnovat spotřebitelům eh, tak, abychom posílili udržitelnost, posílili možnost kolektivních žalob a chceme, abychom co možná nejdříve přijali eh, směrnici o kolektivních žalobách a samozřejmě bude chránit svou eh, volnou, volný pohyb občanů také v kontextu Brexitu, který možná nastane velice rychle. Takže to eh, jsou jisté náměty, které si myslím eh, i pro vás byly důležité. My to budeme řešit, budeme se tomu věnovat a samozřejmě budeme řešit i veškeré témata, která se objeví během nastávajících pěti let. A bude to v plném dialogu mm, se jednoho duchu jako dnes dopoledne dialog s vámi já se s vámi chci pravidelně sítkávat a také pokaždé, kdy budete my, vy, vy, vy mít pocit, že to je nutné. Rád se zúčastním debat v parlamentu. Vím, že jsou zde překážky, znáte je, není jednoduché aby veškeří spoluzákonodárci se vždy shodli, tedy oba dva, ale já se budu velice odhodlaně snažit o to, abychom takovýchto schod dosahovali. A na závěr chci ještě dodat, eh, že když jsme mluvili o umělé inteligenci, tak eh, doufám, že jsem, eh, jsme tady nebyli svědky nějakého zatmění. Ten, eh, dnes dopoledne, když přestalo svítit světla, nechtěl jsem také mluvit příliš dlouho, ale chci vám poděkovat za tu schopnost zareagovat rychle a schopnost pokračovat v naší práci. Um, Děkuji vám, pane eh, nominovaný komisaři, za velmi užtečné odpovědi eh, na naše otázky, také za to, že jste eh, tak, krát, tak krátké vystoupení na závěr. Chci poděkovat všem členům našich výborů za otázky, za vaši spolupráci, za, když jsme se museli přesunout do jiného sálu. A ještě předám slovo předsedovi výboru Libe. Děkuji vám, vážení kolegové, jako předseda výboru Libe i já chci poděkovat za všechny vaše otázky a zejména chci poděkovat nominovanému komisaři eh, Reindersovi za energičnost eh, a trpělivost, protože jsme museli překonat eh, ten trochu antiklimatický tady výpadek elektřiny, ke kterému došlo dopoledne. ale eh, vaše pozornost eh, nepřestala, neustala, ta očekávání byla také vysoká a myslím, že v průběhu celého slyšení ten zájem neopadl. Byli jsme svědky velkého zájmu o vaše portfolio, pane komisaři. Eh, právní stát, ochrana spotřebitelů, to všechno jsou velmi důležité věci. Děkujeme vám za vaše úsilí, za váš čas, za vaši trpělivost a určitě se ještě budeme mnohokrát potkávat. Announcement. Just an announcement. The coordinators to assess the evaluation committee is meeting today at 1300, from 13 to 1400. It's scheduled. The joint committee